se stal členem i výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Pokud nikdo nic proti tomuto nenamítá, bude eh, jeho žádosti. Bude žádosti této politické skupiny vyhověno, vidím, že nikdo nic nenamítá, takže žádost je tímto potvrzena. A nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování. První kolegyně